afterwards. Well, hello everyone. It, uh... Dobrý den vám všem. A stalo se už takovým zvykem pořádat v Štrasburku některá naše zasedání. Ani se vás nebudu ptát, jak jaký z toho máte pocit, ale rád vás vidím, souhlasíte-li s programem, budu je považovat za schválený, děkuji, ano. 6. prosince, to je den svatého Mikuláše, je to čtvrtek. A bylo to původně eh, jakožto rezervní datum, teď tedy nebudeme mít jednání 6.12. odpoledne. A 20. listopadu proběhne výměna názorů s ředitelem VHO eh, na téma právo na zdraví. A v kontextu týdne lidských práv, který se pořádá u příležitosti 70. výročí obecné deklarace lidských práv, si vyměníme názory s doktorem Debrusem, který je ředitelem ehm, VHO. Takže jsme rádi, že zde máme i ratolesti od eh, páté do šesté hodiny v podvečer a tam vás ráda podpořím v účasti. Um, da, uh... A tedy budu ráda, když eh, výbor Envy, který je otevřen ke spolupráci s institucemi jakožto VHO a dalšími. A právě právo na zdraví je pro nás velice důležité téma. Proběhne tedy krátká výměna názorů mezi 5. a 6. odpolední a pak nás čeká krátký koktejl recepce od 18. hodiny dál. A pro toto zasedání se tlumočí 20 v 20 jazycích a jednání je vysíláno na eh, internetu. Ano, a eh, můžeme přejít k hlasování. A první je Evropský sociální fond plus. Začneme s pozměňovacím návrhem 88. Kdo je pro? Eh, a pardon, omlouvá se předsedající, eh, to, o tom se nehlasuje. Omlouvám se, 89, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 90, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 92, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 93, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 94, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Při, zamítnuto. 96, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 97, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 98, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 99, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 100, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 101, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 102, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 103, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 108, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 109. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 110. Kdo je pro? Proti? Přijat, 109 byla přijata, 110 nehlasujeme. Pan Kýseke eh, získal jste podporu, ano. 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 112. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 113. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 114. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 115. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 129. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 130. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 131, 132, kdo je pro? Proti? Vypadávají? 129 bylo zamítnuto. 131, 132, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 133, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 134, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 135, kdo je Chcete ověřit 134. Ověříme 134 elektronicky. Zahajuji hlasování. Prosím za EPP mi ukažte. Končím hlasování. Přijato. Ale bylo to těsně. U liberálů nebylo vědět, jak hlasují. 135. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 136, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 137, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 138, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 139, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 140, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 141, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 142, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 143, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Ověříme 143. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 144 pro? Proti? Zdržel se? EPP? Pro nebo proti? Pro. Přijato. 145. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 146. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 147. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 148. Kdo je pro? Proti? Držel se? Ověříme. Ověříme 148. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 148. Přijato. 149. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato.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 Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 172, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 173, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 174, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 175, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 177, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto 176, kde pro, proti, zdržel se přijato 170, ověříme 176, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 178, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 179, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 180, kdo je pro, proti. Ověříme 180. Zahajuji hlasování. Přijato. 181 eh, pro, proti, zamítnuto. 182, kde pro, proti, přijato, 183, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 184, kde pro, proti, zdržel se, přijato, 186, kde pro, proti, zdržel se, přijato, 185, 18 opravuje se předsedající, jako bylo proti, zdržel se přijato, 187, kde pro, proti, zdržel se přijato, 188, kde pro, proti, zdržel se přijato, 189 pro, proti, zdržel se přijato, 190, kde pro, proti, zdržel se přijato, 191, kde pro, proti, zdržel se Přijato 192, kdo je pro? Proti? Zdržel se při... Zamítnuto 193, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato 194, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme. 194 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 195, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato 197, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 199, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 200, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 201, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 202, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 203, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 21, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 204, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 205, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 206, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 207, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 208, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 209, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 210, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 22, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 23, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 24, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 25, kdo je pro, proti, zdržel se Ověříme. Zahajuji hlasování. Přijato. Myslím, že to... Končím hlasování. Přijato, ano. 26, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 27, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 28, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Zamítnuto. Pardon. Ověříme. 28 zahajuji hlasování. Tak, počítala jsem s panem Gilbrandem. Končím hlasování. Zamítnuto. Ano, vy jste ukazoval. Opačně 29. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto 30, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 31, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 32, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 33, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 34, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 35, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 38, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 39, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 40, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 41, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 42, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 47, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 48, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 49, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 52, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 53, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme, zahajuji hlasování. And it is closed. Zavírám hlasování a je to zamítnuto. 55 pro, proti, drželi přijato 54, pro, proti přijato 57 pro a 56 pro, proti přijato 58 pro, proti drželi přijato 4 pro, proti, byly přijato. Kompromis 3 pro, proti, byly přijato 6 pro, proti, drželi přijato 63 pro, proti, drželi přijato 72 pro, proti, byly přijato 73 pro, proti, drželi zamítnuto, 74 pro, proti, drželi přijato, 75 pro, proti, drželi přijato, 76 pro, proti, drželi přijato, 77. 78 pro, proti, drželi Ověříme 78, otevírám hlasování. Je to. A končím hlasování. A je to přijato. 80 pro, proti přijato 79 pro, proti přijato 81 pro, proti přijato 82 pro, proti přijato 83 pro, proti Přijato. 84 pro, proti, eh, přijato 85 pro, proti, zamítnuto. 86 pro, proti, zamítnuto. 87 pro, proti, přijato. Závěrečné hlasování elektronicky otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Děkuji vám. Další. A... A nyní budeme hlasat o návrhu nařízení eh, program Eh, Invest EU, pan Bele. Jste připraven? Takže návrh 58. Kdo je pro? Kompromis 1. Přijato. Návrh 67. Socialisté jsou proti, ověříme. Nejsem si jistá. Návrh 67. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 2. Pro, proti, drželi přijato. Návrh 84. Kdo je pro? Proti, zdrželi, ověříme. Končím hlasování. To přijato. Pan Eichhout. Dobře, že jste tady. Váš hlas se počítá. A nyní přejdeme k návrhu 97, kde pro. Proti. Zdrželi zamítnuto. 98 pro, proti, je přijato. 99 pro, proti, je přijato. Ověříme 99. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 100. Kdo je pro? Proti? Byli zamítnuto. 105. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Prostě je to rovného. Návrh 10. Pro, proti, přijato. 11 pro, proti, přijato. 106 pro, proti, přijato. 107 pro, proti, přijato. 108 pro, proti, přijato. 110 pro, proti, přijato. 110 pro, proti, přijato. 111 pro, proti, drželi Ověříme 110 a 111. 111 otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 112 D pro, proti, drželi zamítnuto. 119, kdo je pro? proti, přijato 120. To má ústní pozměňovací návrh. Je tady někdo, kdo je proti tomuto návrhu, který máte ve svém hlasovacím seznamu? Pokud ne, tak budeme hlasovat společně s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, přijato. 121, kde je pro, proti, přijato. 13 pro, proti, drželi. Pro. Ověříme 13, dovírám hlasování. Ne všichni hlasovali. 49 může hlasovat, jenom 46 se vyjádřilo. Končím hlasování. Vidíte to? Zase 23 23. Takže kdo nehlasoval, tak to ovlivnil. Takže to zamítnuto. 122, kde pro? Proti? Ověříme 122. Otevírám hlasování. Končím hlasování a je to přijato. 123 pro, proti, drželi zamítnuto. 124 pro, proti, přijato. 125 pro, proti, drželi zamítnuto. 126 pro, proti, Zamítnuto 127 pro, proti, drželi. Ověříme 127, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 128 kde pro. Proti. Drželi. Gue nikdo neukázal, takže 128 ověříme. Končí. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 129 pro, proti, zdrželi, věříme 129. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 130, kdo je pro? Proti? Želi přijato. 131, kdo je pro? Proti? Drželi zamítnuto. 132. Pro, proti. Sto třicet dva, kde je pro? proti, ověříme 132. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 133, kde je pro? Proti, drželi přijato. 134 pro. Proti, drželi zamítnuto. 135 pro. Proti, drželi přijato. Skutečně to je obtížné se tady teď soustředit. 136 proti přijato. 14 pro, proti drželi přijato. 137 pro, proti drželi přijato. 138 pro, proti drželi přijato. 139 pro, proti byli přijato 140 pro, proti přijato 141 pro, proti, ověříme, 141. Má někdo nějakou čokoládu nebo něco? Ne, cukr, ne, <laughs> pro, pro děti. Kon, končím hlasování. A je to přijato. 142 pro, proti, přijato 143 pro, proti, byli přijato 148 pro. Já, já jsem přeskočila, pardon. Kež by tomu tak bylo. Návrh 15 pro, proti, přijato 144 pro, proti, přijato 145 pro, proti, přijato 146 pro, proti, přijato. 147 pro, proti, přijato. 148 pro, proti, zdrželi, přijato. 16 pro, proti, zdrželi, přijato. 149 pro, proti, zdrželi, přijato. 150 pro, proti, Přijato 151 pro, proti, zamítnuto 153 pro, proti, přijato 153 pro, proti, přijato 154 pro, proti, přijato 155 pro, proti, přijato 17 pro, proti, přijato 156 pro, proti, přijato 157 pro, proti, přijato os, o, 157 pro, proti, přijato 18 pro, proti, přijato 19 pro, proti, přijato 158 pro, proti, přijato 20 pro, proti, přijato 21 pro, proti, přijato 22 pro, proti, přijato 23 pro, proti, přijato. 24 pro, proti, žili zamítnuto. 25 pro, proti, přijato. 26 pro, proti, přijato. 27 pro, proti. 28 pro, proti, eh, zamítnuto. 29 pro, proti, přijato 30 pro, proti, přijato 31 pro, proti, přijato 32 pro, proti, zdrželi elektronicky 32 pro, eh, Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 3 pro, proti, žili přijato kompromis 4 pro, proti, přijato 39 pro, proti, zamítnuto 40 pro, proti, přijato kompromis 5 pro, proti, přijato 48 pro, proti, přijato 49 pro, proti, přijato 50 pro, proti, přijato 51 pro, proti, zamítnuto 52 pro, proti, přijato 53, 52. SND a PP hlasovali pro, proto jsem můžu za přijato. Chcete to ověřovat? Ne. 53 pro, proti, zdrželi, přijato. 54 pro, proti, přijato. 56 pro, proti, přijato. 4 pro, proti, přijato. 57 pro, proti, přijato. Závěrečné hlasování elektronicky. Končím hlasování, otevírám hlasování. A je to uzavřeno a je to přijato. Bravo. Okay, now we are... Teď hlasujeme o vytvoření programu Digitální Evropa na období 2021 až 2027. 24. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, není to jasné. 25, ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 26, kdo je pro? Proti? Ověříme 26. Končím hlasování. Je to přijato 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já bych řekla přijato. 28 pro, proti, zdrželi se přijato. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30, kdo je pro?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 zamítnuto 4 pro, proti zdrželi se zamítnuto 5 pro, proti zdrželi se přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se. Tak ještě jednou ověříme. Zahajuji hlasování u sedmičky. Končím hlasování.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 proti, zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se přijato, 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, SD a EPP byli proti. Hmm, omlouvám se. 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Nehlasujeme o 23, takže elektronické konečné hlasování. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je to přijato. A teď poslední. Tohle bylo poslední? Takže teď hlasujeme o návrhu na vytvoření vesmírného programu Unie. Začínáme 59. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 60 pro, proti, ověříme 60, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 61, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 64 a 52, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 65, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se přijato. 68 a 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A potom 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pokud chcete, ale řekněte mi kam až unblock. Takže 77 až 83. To zkusíme nejdřív máte různé hlasování, no tak nemůžem. 77. Já půjdu rychle. Udělám to rychle. Respektujme žádost. 77 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 78 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 79 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 80 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 81 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 82 pro, proti zdrželi se zamítnuto 83 pro, proti zdrželi se zamítnuto 84 pro, proti zdrželi se přijato 85 pro. Kdo chce uvěřit 84? EPP určitě. 84 zahajuje hlasování. Zahajuji hlasování o 84, končím hlasování a je to přijato. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 87 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 88 a 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 89 a 100 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 90 a 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 107 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pak máme blok, všichni vidíte, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Můžeme vzít teďka unblock zelení. Pokud uděláte až do 121? Až do 121? Dobře. Takže od 106 až do 121. Ne? Zase EKR to nechce teďka. 106 až 111, to je krátké. 106 až 111, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 113 pro, pro... Můžeme vzít 113 a 121? Pokud všichni souhlasí. EKR ano? Výborně. Takže až do 121, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 123 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Můžeme vzít teďka blok. Dobře. Půjdeme jeden po druhém. 124 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 125 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A teď 126, což je jiný názor mezi tedy hlavními hráči pro proti zdrželi se. Zamítnuto. Dobře. Pane Gerbrandy, já doufám, že vím, co děláte. Já jsem se dívala na vás a řekla jsem, že je to zamítnuto. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A takže se na to nemohu spolehnout. Je to přijato. 132, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to, protože já bych řekla, že je to zamítnuto, ale teď už se nejsem jistá. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 133, kdo je pro?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 a je to přijato. 150 pro, proti, zdrželi se, ověříme 150, zahajuji hlasování, končím hlasování a je to přijato. 151, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 152 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 153 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 154 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 5 pro,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 proti, zdrželi se zamítnuto, 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 32 pro,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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 53. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Opravdu? 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 54, zahajuje hlasování. Co je? 54. Končím hlasování a je to přijato. Co jsem říkala? Omlouvám se. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 56 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 57 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 58 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. A závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. A tím jsme uzavřeli dnešní hlasovací zasedání. Děkuji. Takže konec zasedání, dobrou chuť k večeři a uvidíme se zítra.